Eh, přítomným tedy poslancům chtěl podat několik, a několik informací. Když jsem před rokem a půl převzal post komisaře pro spravedlnost a svobodu, tak jsem na svém stole našel tyto dva velké eh, projekty týkající se informačního systému, které by měly být přebudovány, měly by být měla by být lepšena jejich kapacita. Jsou to um, systémy SIS-2 a VIS. A tyto systémy měly vybudovat konsortium, konsorcium počítačových firm a ta smlouva na to pochází z roku 2003. Jsou to velmi složité systémy, je potřeba propojit v jeden centrální systém národní systémy, které samozřejmě mají své specifické eh, parametry. A to je velmi náročné. Já jsem se vždy snažil co nejvíce informovat parlament o vývoji v těchto věcech. Po radě ministrů spravedlnosti v červnu 2009 jsem napsal Žeradovi Depre, předsedovi výboru pro občanské svobody Evropského parlamentu, abych ho informoval o vývoji prací eh, u systému SIS-2. A pane Coelho, vám jsem také poslal kopii tohoto dopisu, protože vy jste zpravodaj pro tuto oblast, pro systém SIS-2 a velmi pečlivě sledujete vývoj v této oblasti. A i dnes bych chtěl v duchu transparentnosti vám podat maximum informací o posledním vývoji. Jako velká většina takto velkých průmyslových zakázek i tyto dva projekty SIS-2 a VIS představují určité riziko v tom smyslu, že by mohl být eh, přetažen rozpočet a eh, mohlo by se protáhnout jejich dokončení. Neplatí to stejně pro SIS 2 jako pro VIS a přes eh, mobilizaci velkého počtu expertů z komise, ze členských států, se potýká eh, projekt SIS-2 s velkými problémy, zatímco systém VIS se už dostal do jiné fáze. Původní specifikace nicméně zkomplikovala uspořádání zkoušek. A přeskum těch, původního zadání by mělo umožnit provedení zkoušek. Nejprve tedy, jak to vypadá se systémem SIS-2 spolupráce s členskými státy a s dodavateli jsme se snažili naplnit závěry Rady ministrů vnitra spravedlnosti z června roku 2009. Všechny zainteresované strany se podílejí na technické přípravě prvních zkoušek. Těmto testům se říká milestones tak, aby bylo zajištěno hladké fungování budoucího systému. A komise zahájila vyjednávání s konsorciem, které má na starosti tuto zakázku o dalším postupu prací. První fáze znamenala překročení rozpočtu o milion 26 tisíc eur. Paralelně s tím eh, komise posílila monitoring eh, celého projektu. Stejně tak eh, jsme zažádali o smluvní náhradu, kompenzaci za nedodržení, předávání jednotlivých fází projektu. Já jsem se minulý týden sešel s generálním ředitelem konsorcia, které má na starosti, které má na starosti tento projekt, abych se osobně informoval o opatřeních, která byla přijata, aby byly překonány některé technické problémy. A jako prevenci, což eh, bylo také jedno z doporučení a Rady ministrů z června, jsme eh, zahájili analýzu, abychom byli připraveni na zásadní změnu celého projektu, pokud by to navrhované technické řešení nevyhovovalo. Na základě všech těchto informací o novém harmonogramu bychom měli provést i legislativní změny a proto komise 26. září navrhla změny pro migraci systému SIS 2 a nyní váš parlament by se měl vyslovit k tomuto návrhu. Což by nám mělo umožnit se zabývat všemi těmi otázkami podrobněji. Co se týče systému VIS, Dodavatel eh, během roku 2009 už zahájil patřičné potřebné zkoušky, aby bylo možné ověřit dosažený pokrok dodavatel ještě nesplnil všechny požadované smluvní podmínky pro zahájení všech zkoušek. A přes to, že jsme mu poskytli dodatečnou lhůtu, tak k tomu tedy ještě nedošlo. Komise žádala o vyplacení eh, smluvních eh, náhrad jako penalizace za spoždění a dohodli jsme se s dodavatelem na přijetí opravných opatření. Nemyslím si, že tady jde o chybu v celé koncepci, ale možná se mílí. Myslím, že zvolená cesta je dobrá. Zkoušky by měly být dokončeny 11. listopadu. A ve stejné době by měly členské státy adaptovat své národní systémy, aby byly připraveny na nový systém VIS. Nicméně minimálně tři členské státy se potýkají s velkými potížemi. A spoždění způsobené těmito třemi členskými státy je ještě delší než spoždění, ke kterému došlo eh, v rámci toho centrálního systému. tomto okamžiku provádíme společně s těmito členskými státy podrobnou analýzu, abychom mohli předložit nový přesný harmonogram pro spuštění systému VIS. A máme potřebu proto znát výsledky série testů, které probíhají u toho centrálního systému. Během setkání minulý pátek jsem získal informace, že 11. listopadu by mohlo být to datum, kde by měly být známy definitivní výsledky těchto zkoušek, pokud eh, se podaří je ukončit. Ale je potřeba, aby jak centrální systém, tak národní systém členských států byly kompletní, aby bylo možné celý systém spustit. A samozřejmě, že bude Evropský parlament informovat o novém harmonogramu, až e, bude definitivně vyhotoven. E, na závěr, omlouvám se, že mi to trvalo dlouho, bych chtěl říci, že jsem se vám snažil předložit podrobnou informaci o stavu prací na e, systémech SIS-2 a VIS. Nemá cenu si skrývat, že problémy, se kterými se potýkáme, jsou vážné všechna rozpočtová, technická a politická rizika jsou taková, že si zasluhují, abychom tomu věnovali náležitou péči a aby se všichni zhostili svých zodpovědností. Mobilizovali jsme značné finanční prostředky. Celkové rozpočtové výdaje komise u systému SIS-2 představují více než 4 mili- miliony eur polovina. Již polovina z celkové částky, která byla věnována tento projekt, byla vyplacena pro u systému VIS. Bylo do tohoto okamžiku vynaloženo 74,5 milionu eur. 43,3 milionů bylo do tohoto okamžiku vynaloženo. Tyto čísla, tato čísla odpovídají podobným projektům, které byly prováděny buď v Evropě nebo jinde ve světě. Chtěl bych zdůraznit, že udělám všechno proto, abych Evropský parlament informoval o Eh, veškerých okolnostech, které by měly mít dopad na rozpočet a nebo dopad na datum spuštění těchto systémů. Pravda je, že pokud se nám podaří tyto systémy spustit, tak budeme mít v Evropě eh, systémy, které jsou v mezinárodním srovnání nejvýkonnější. Je potřeba pragmaticky a chladnokrevně eh, řešit eh, vzniklé problémy a já se velmi těším eh, z podpory Evropského parlamentu, protože tu máme zapotřebí a vím, že Evropský parlament velmi pečlivě sleduje to, jak se tyto dva projekty vyvíjejí. Komisar Barrot. Děkuji panu komisaři Baratovi a nyní se dostáváme k řečníkům ve jménu frakcí. Jako první dostává slovo pan Buzutil za frakci PPE. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi Barotovi za jeho vysvětlení. A my tak, já nyní chci vysvětlit, proč jsme, jsme chtěli tuto diskusi zde vést. Schengenský prostor je pro nás mimořádně důležitý a sice proto, protože tady také probíhá volná mobilita občanů. A v šengenské prostoru chceme volnou mobilitu občanů, ale nechceme Nechceme, aby docházelo k porušování této mobility a také chceme, aby v systém SIS 2 dobře fungoval, tak, aby volná mobilita a svoboda občanů byly posíleny. A tak také nechceme umožnit volný pohyb zločincům. A tyto nové systémy SIS-2 jsou důležité. Tento systém měl být již dávno hotov, ale zatím ještě hotov není. A vypadá to, že to bude ještě chvilku trvat. A to je věc, která nás nepokojuje a proto jsme se obrátili s touto otázkou na komisi a chceme se dozvědět, jaké důvody jsou pro toto spoždění, jaké záruky lze dát, aby tento systém fungoval tak, jak má. A já chci také říci, že jsem pochopil, že naším cílem je spolupracovat s komisí a tak zaručit, aby šengenský prostor fungoval pro občany a aby, ho ne, aby nemohl být zneužíván. Děkuji a nyní bych chtěl dát slovo panu Klodovi Morasovi za socialisty a demokraty. Děkuji pane komisaři, za vaše aktuální informace. Jsme také rádi, že jste nám tyto informace poskytl. Stejně jako pan Busuť, vrátil, chci vám dát naše vysvětlení, eh, proč my se na vás obracíme. My jsme totiž znepokojeni spožděním obou dvou systémů. Vy zajisté chápete, proč jsme předložili tuto společnou rezoluci. Pan Coelho a další již o tomto znepokojení deloží dobu hovoří. Také Víme, že tato spoždění jsou velice znepokojící, ale pro nás, pro parlament se to týká především citlivých údajů. My jako spolulegislativec tedy parlament musí být informován o vývoji tohoto systému. O to jsme mnohokrát v minulosti žádali. V našem usnesení nechceme e, formulovat nějaké nerozumné požadavky a také děkujeme vám za vaše vysvětlení. My chceme dostat vysvětlení, proč tento program se spožďuje a doufáme, že problémy budou také řešeny. Takto důležitý problém, pro, projekt se bude týkat e, obrovského počtu lidí a proto musí být transparentní. A z hlediska transparentnosti a odpovědnosti musíme také poukázat na další implikace, protože tato databáze má technické problémy a bohužel e, dochází k tomu, že členské státy mají také problémy se svou vlastní e, databází a to se také týká mého vlastního státu. My máme problémy s vy vytvořením databáze občanských průkazů. A proto musíme průřezu politických stran se snažit o řešení těchto problémů a musíme také se snažit eh, po Eh, poučit se z toho eh, to procesu, který probíhá. A musíme mít také celý přehled o celé situaci. A tyto systémy budou fungovat jenom tehdy, jestliže také veřejnost bude mít důvěru v tyto systémy. A proto parlament musí tyto věci prověřovat a musí také dospět k závěrečným výsledkům. Děkuji, děkuji vám srdečně. Další řečnická Poté je Sara Latford za ALDE. Und zwar für fünf Minuten, bitte schön. Thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedající. Tolik času jsem za, celý, za celých těch deset let, které jsem v Evropském parlamentu neměla. Celých pět minut, to je luxus, na který vůbec nejsem zvyklá, ani nevím, jestli se mi podaří to využít. Já bych chtěla také poděkovat panu komisaři Baratovi, že mezi nás přišel a informoval nás o problémech, které řeší. My si samozřejmě nemyslíme, že bychom měli až tak moc prosit, aby jsme dostali tyto aktuální informace. Každý, kdo se aspoň trochu vyzná v instalaci velkých eh, počítačových projektů eh, u sebe doma ve členských státech, ví, že je prakticky nevyhnutelné, aby eh, se tyto problémy, ať už technické nebo rozpočtové, nevyskytly. Bohužel eh, v případě takto významných a velkých projektů SIS-2 a VIS, které to postihlo současně, tak to narušuje důvěryhodnost nejenom evropské vnitřní bezpečnosti, jak tomu se za okamžik vrátím, ale narušuje to také důvěryhodnost evropské vízové politiky. A jako zpravodajka k vízovému informačnímu systému a přitom se samozřejmě snažíme tu legislativu přijmout včas, aby systém VIS mohl začít fungovat co nejdříve, což už mělo být v tomto okamžiku, tak jakékoliv zdržení v přípravě je velkým zklamáním. A mám pro vás jednu otázku. Jaké jsou implikace pro žadatele o víza? Znamená to, že ti žadatelé budou eh, zmatení, protože ten systém by měl řešit 20 milionů žádostí o víza. A jak to bude vypadat eh, s poskytováním eh, služeb a jaké budou smluvní vztahy s dodavateli. Vy jste hovořil o smluvních náhradách za stržení. Mohl byste nám říci, kolik přesně to bylo a jaké jsou dodatečné náklady. A mohl byste nám také, pane komisaři, říci, jestli máte i nadále důvěru v tohoto dodavatele, a nebo zvažujete, že by mohlo dojít ke vypovězení této smlouvy. Pravděpodobně to bude mít dopad také na zřízení agentury, která by měla řídit systémy SIS a VISA. Potenciálně také další databáze, které by v budoucnosti mohly vzniknout. Možná, že některé plány na sběr dat a na monitorovací systémy by měly být eh, opakovaně prověřeny vzhledem k tomu, že se neustále vyskytují nové a nové technické problémy. A další otázka, kterou bych vám chtěla položit, je následující. podle posledních odhadů by tento systém měl začít eh, fungovat v poslední čtvrtině roku 2011. Myslíte, že je možné očekávat další zdržení vzhledem k tomu, že v roce 2012 by se v Londýně měly konat olympijské hry? britská vláda z důvodů, které zná pravděpodobně sama nejlépe, se rozhodla neúčastnit se systému SIS 1, přestože na to bylo docela dost času. Eh, myslela si, že počká na spuštění systému SIS 2. A když jsem eh, se naposledy obracela na britskou vládu, tak eh, mi bylo řečeno, že se neobávají žádných problémů s bezpečností. Nicméně evropští partneři mají pocit, že pokud v rámci šenského systému nebude existovat přístup k těmto datům pro policejní složky v tom roce 2012, kdy se budou konat olympijské hry v Londýně, tak by to mohlo znamenat velké problémy. Mohl byste nám říct, pane Barote, co to bude znamenat pro bezpečnost eh, olympijských her v Londýně, což je také můj volební okrsek a proto jsem tím velmi znepokojená. Myslím, že nám všem leží na srdci zajištění bezpečnosti během olympijských her. To je tady několik otázek, které jsem vám chtěla položit. A ještě jenom vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji. Další řečnicí je za frakci Zelených a ale paní Tatiana Zanoka. Prosím na tři minuty. Yeah, thank you. I would also... Děkuji vám. Také za naši skupinu bych chtěla poděkovat panu komisařovi Barovi za jeho vysvětlení. My nám se také současná situace s VISem 2, eh, se SISem 2 a s VISem nelíbí. Také bych se chtěla zmínit o dalších problémech, protože vy víte, že naše skupina má zásadní názor na používání biometrických dat, především ve VISu a také v SISu. A já chci také zdůraznit naše stanovisko a já stejně jako paní Latford mám velice dlouhou dobu na to, abych dnes večer mohla hovořit, je to šest minut. My také litujeme toho, že stále více úřadů a orgánů má přístup k tomuto systému. A my se domníváme, že SIS je transformován víceméně uh, do, na e, obecný systém kontroly a dohledu a dozoru. My se domníváme, že především bychom měli založit e, celý tento systém na důležitých podmínkách transparentnosti. My také odmítáme nedostatek spolupráce ze strany Rady, především zamítnutí použití postupu spolurozhodování. A my také doufáme, že v parla, parlament bude v budoucnosti dostávat také pravidelné informace o zkouškách systému a tak dále. Nechci opakovat opakovat stejnou otázku, kterou bychom chtěli položit panu komisaři týkající se dodavatele a také toho, co se stane, jestliže testy nebudou úspěšné. A také chceme vědět, proč. Tato situace také souvisí s tím, že parlament se od počátku nemohl účastnit celého procesu. A já také doufám, že právě tento případ ukáže, že je na čase, abychom všichni aktivně dobře spolupracovali. Děkuji vám, další řečník za ECR, pan Kerkhop, dvě minuty. Paní předsedkyně, i my se podílíme na tomto společném usnesení. Myslím, že tato debata je velmi důležitá. Myslíme si, že je potřeba, aby komise plnila dobře své úkoly, zejména vzhledem k tomu, že stojí tolik peněz daňové poplatníky a týká se to ochrany osobních údajů. K těm problémům dochází neustále. Víme, že ty nové systémy ještě pořád eh, nebyly spuštěny a vynořily se také obavy o to, jestli je vůbec jestli jsou vůbec eh, proveditelné tyto projekty. A proto se chci zeptat, jaké kroky jste přijali, abyste situaci napravil. Rádi bychom měli plnou transparentnost v celém procesu a rádi bychom znali všechny finanční aspekty v našem usnesení se hovoří také o tom, že Spojené království, což není člen šengenského prostoru, společně s radou dalších členských států, se nechtějí účastnit toto systému, dokud nebudou uspokojivě řešeny problémy. Také se chci zeptat na to, eh, jak kroky byly podniknuty vůči dodavatelům a jestli byly, jsou vypláceny náhrady škody za zdržení. A chci se také jako ostatní zeptat, jestli pan komisař má i nadále důvěru v tohoto dodavatele a jestli si myslí, že tento dodavatel je schopen dotáhnout eh, vývoj tohoto projektu do konce. Měli bychom eh, možná celou iniciativu znovu eh, přeskoumat. Myslím si, že bez důvěry v dodavatele není možné se dočkat jejich spuštění. Evropský parlament musí být neustále informován o situaci při spouštění těchto projektů. Já se těším na odpovědi komise eh, na ty otázky, které jsme se společně s kolegy položili. Děkuji a nyní jako další řečnice paní Cornelia Ernst za frakci GUE NGL. A to na minutu a půl, prosím. Nejdříve chci říci, že nezdílíme obavy frakce EPP. My si myslíme, že ten vývoj směrem k SE, SIS-2 není žádoucí a je také politicky špatný. Jsme toho mění ze třech důvodů. Za prvé, protože zde dochází ke snížení dat tajných služeb a policejních dat a dochází k jakémusi datovému systému, který již není možné kontrolovat. A osobní údaje zde v tomto systému již není možné chránit. Druhá věc jsou biometrická data, která zde mají být ukládána jako, jakožto jakýsi pokus. A třetí věc, že SIS 2 samozřejmě bude využit proti takzvané ilegální migraci. My proto navrhujeme, Víme, že existuje SIS 1 a že by bylo tedy dobré, aby jsme ho dále rozvíjeli v smyslu One for All. Je to velice pragmatický přístup, i když i zde kritizujeme určité aspekty, ale přesto jsme toho mínění, že ten přístup, který je nyní sledován, není správný a není možné v něm pokračovat. Já říkám, SIS 2 v podstatě stroskotal a nemá již smysl se nějakým způsobem to snažit zachránit Není to smysluplné. Důležité je, abych jsme zde ušetřili peníze, které nejsou investovány správným způsobem. A proto se tedy nebojíme toho spoždění, co se týče ECS 2. A chci to říct ještě z mého saského pohledu. To znamená mm, region na hranici s Polskem a s Českou republikou. Říkám to tedy z této perspektivy. Myslím si, že by bylo mnohem lepší udělat něco v rámci stabilizace spolupráce mezi policejními úřady. Děkuji, děkuji, říká paní předsedající. A nyní se dostáváme k dalším eh, řečníkům. A jako další dostane slovo pan Carlos Coelho na tři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně vážení kolegové, vážené kolegyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi komise Barotovi. Ovšem bylo by také dobré, abychom si vyslechli k tomuto tématu i radu, protože pak bylo, vždy je lepší mít přímý rozhovor, než vést rozhovor prostřednictvím komise. Již před několika lety byl udělen mandát pro vývoj druhé generace SIS-2 a v březnu 2007 měl systém soupit v platnost. Bohužel dokáželo k opakovaným spoděním, systém ani nyní nefunguje a jsme slyšeli zde hlasy, které říkají, že nebude fungovat ani před rokem 2012. A ostatní se ptají, zda vůbec tento projekt kdy vstoupí v platnost. A to neplatí pouze pro SIS 2, ale také pro VIS, tedy pro systém VIS, protože za oba systémy je zodpovědný jeden podnik. Pan komisař Barot je člověk, který vždy byl velice kompetentní ve svém politickém životě a měl také vize. Systém SIS tedy ještě nebyl spuštěn. Pak došlo k tomu, že pan komisař dostal nové portfolium a stal se odpovědním za tuto oblast je samozřejmě jasné, že za tuto oblast odpovídá jedna komise a jedna, který ten dodavatel, který tu zakázku získal. Proto potřebujeme jasné objasnění ze strany komise, proč vlastně potřebujeme systém SIS-2. Potřebujeme lepší kontrol větších hranic, potřebujeme opravdu více bezpečnosti, potřebujeme biometrické údaje a celé ty další věci. Existují, jak zde bylo řečeno, ty dva velké testy, ty milestony jednak to bylo mm, v roce 2009 a potom na jaře 2010. Jde o to eh, otestovat stabilitu obou systémů, testuje se po dobu dvou hodin, aby se dokázalo, že fungují zásadní funkce a to naprosto perfektně, že tedy funguje také naprosto perfektně přenášení dat. Musíme se tedy zeptat na dvě věci. Za prvé, ex- eh, máme vůbec pochybňovat tyto testy? Existuje riziko spochybnění? A za druhé, pokud chceme rizika nějakým způsobem snížit, eh, Mohli bychom například eh, snížit počet států, které se na systému podílí. A další věc se týká provádění nových testů. Je to součást smlouvy s dodavatelem, či jsou to dodatečné požadavky, které se pojí s dodatečnými náklady? Další věc. Technické problémy povedou k tomu, že bude docházet k dalším nákladům a dále, co se týká spoždění a technických chyb, které se objevily při starých testech, tak musím říct, že toto nevedlo k tomu, promiňte, řečník se omlouvá, toto vedlo k tomu, že Ehm, dodavatel musel zaplatit sankce. Sankce v jaké výši, ptám se. A pak se chci zeptat na otázku alternativních návrhů a přístupů, jakým způsobem by, by se to projevilo v otázce té konkrétní smlouvy s tím dodavatelem. Ovlivnilo bylo jí to nějak? A další věc, Rumunsko a Bulharsko se nechtějí zapojit do systému SIS 2, chtějí eh, se tedy zapojit do systému SIS-1. Děkuji, děkuji, říká paní předsedající. Máme relativně hodně času, takže protože jsem eh, upozornil kladívkem pouze jednou, ale přesto bych vám prosila, zůstávejte v rámci poskytnutého času. Dalším řečníkem je pan Štrase na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím dodržet stanovený čas. Samozřejmě my zásadně vítáme za zavedení SIS 2 a jeho nové funkce. Já ve své funkci ministerstva vnitra na začátku nového milénie jsem se velice zasazoval o tento nový systém. Tenkrát nám bylo slíbeno, že bude zaven v roce 2007 a to také proto, protože jsme to nutně potřebovali pro nové členské země aby se mohli podívat na bezpečnostní architektuře. Tito nové členské země již dávno vstoupily, jsou zde, ale si z dvě stále ještě nemáme. Proto bychom měli velice přísně analyzovat, proč došlo k tomuto spoždění a musíme se podívat na to, jaké závěry z toho učiníme, a jaké to bude mít dopady, abychom se také poučili do budoucnosti. Musíme uznat, že komise učinila vše proto, aby došlo k dalšímu rozvoji projektu SIS 2 proto nějakým způsobem se snažila se vyrovnat s těmi nepříliš dobrými výsledkami výsledky testů, ale já si myslím, že není dobré na tomto poli dělat příliš velké kompromisy, protože by to šlo na úkor stability a spolehlivosti těchto systémů. Proto bychom měli povolit veškeré dodat, eh, promiňte, eh, zabránit veškerým dodatečným finančním nákladům, které by se mohly objevit v souvislosti s dalšími testy. Potřebujeme stoprocentní transparentnost a potřebujeme také eh, velice jasné jednání s dodavatelem. A to musí znamenat i toto, že pokud to bude nutné, tak to musí mít pro dodavatele opravdu jednoznačné finanční následky. Děkuji. Děkuji, děkuji vám za to, že jste tak přesně dodržel čas. A nyní paní Edith Bauer dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komi, pane komisaři, v roce 2006, kdy nové členské státy se chtěli připojit k šengenskému systému, byla stanovena podmínka, že musí fungovat SIS 2. Mezitím se ukázalo, že systém nefunguje a pak se řeklo, že technické předpoklady nejsou dostatečně pevné pro tento systém. A když tenkrát portugalské předsednictví by bývalo nenalezlo řešení, jak, jak by mohl fungovat dál SIS 1, tak by bývaly vůbec nemohly členské státy přistoupit k Schengenu. My jsme museli také dát rozpočtové prostředky pro budování SIS 2 a také se musela současně financovat budování systému SIS 1. To znamená, že my tady financujeme dva systémy, což stojí daňové poplatníky hodně peněz. To je investice, která je samozřejmě v zájmu bezpečnosti občanů. A já na rozdíl od své kolegyně z QE se domnívám, že tento systém může přinést kvalitativní změnu v bezpečnosti v Evropě. A pokud se týče spoždění, tak tady chci navázat otázkou. Je tady jedna věc a sice, že v letech 2001, 2 až do roku 2007 se měl tento systém vybudovat. A my dnes říkáme, že možná tento systém bude fungovat až za deset let. Ale pane komisaři, přece takovýto systém nemůže obsahovat tolik nejistých elementů, tolik nejistých prvků, že může dojít k desetiletému spoždění. Mě by zajímalo, co je tady v pozadí. Nejedná se o to, že některé země schválně pracují na spoždění. Já tedy se ptám proto, aby se to o VISu stejně tak neopakovalo. Děkuji. A nyní se dostáváme ke the eye. Tady paní Alžběta Lukačevská, jedna minuta. Eh, děkuji bardzo. Ze względu na opóźnienia i problemy z dokończeniem. Děkuji vám. Vzhledem ke spoštění SIS 2 tady také jsou předpoklady a předpovědi, že tento systém nebude fungovat ani v roce 2011 či 2015. Také se udělaly určité testy systému ale jestliže systém SIS 2 nebude fungovat, pak bychom měli zlepšit fungování SIS 1 e a proto se ptáme, zdali Evropská komise je ochotna provádět tento alternativní plán, jakým způsobem se postavíte k investicím, které udělali některé členské státy pro nový systém a nebo po použijete toto zařízení pro to, aby na nich běžel ten starý systém a jak budete řešit pokuty. Nyní chci dát slovo panu komisaři, protože už se nepřihlásili další řečníci. Merci, madame la présidente. Évidemment. Děkuji vám. Je evidentní, že nejsem schopen odpovědět na všechny otázky, které tady padly ale samozřejmě si všichni uvědomujeme, že stojíme před velmi obtížným okamžikem. Jsou to zkoušky, které by měly prověřit dosažený pokrok u centrálního systému a ty by mě proběhnout do 11. Eh, listopadu a dále u systému SIS, to jsou ty takzvané milestones, kritické fáze, představující kritéria, která musí být splněné eh, do konce tohoto roku. V první řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří vystoupili v této rozpravě. My si uvědomujeme, že Evropský parlament má naprosté právo na tyto informace. Je potřeba říci, že toto jsou dva velké počítačové systémy, které požadovaly členské státy, aby na jedné straně mohly usnadnit eh, svobodu pohybu a na druhou stranu také zajistili naši bezpečnost, jak na to upozorňoval pan Bosutil a pan Moráš. Nejprve se pokusím odpovědět eh, v souvislosti se systémem VIS. Paní Landford eh, jako zpravodajka sleduje tuto problematiku a tady je možné říci, že systém VIS eh, by měl být předmětem zkoušek do 11. listopadu a ty zkoušky nám řeknou, jestli bude potřeba nějakým způsobem modifikovat koncepci. Až dosud se předpokládalo, že systém VIS eh, má eh, dobrou strukturu, že tam existují určité potíže, které je ale možné překonat. Uvidíme, jestli nám výsledky řeknou, že bude potřeba eh, vypovědět dodavateli smlouvu. Teď je ještě příliš brzy na to, abychom eh, byli schopni něco takového prohlásit. Chtěl bych ještě připomenout, že Rada v roce 2005 rozhodla, že systém VIS by měl koordinovaně být eh, zaveden ve členských státech a proto se v nařízení o systému VIS říká, že Eh, systém bude spuštěn v prvním regionu v okamžiku, kdy členské státy notifikují komisi, že provedly všechny technické eh, kroky, které umožňují v daném regionu tento systém zavést. Eh, první region je Severní Afrika, což, jak víme, je v oblasti migrace Eh, nejproblematičtější část, ale současně to znamená také eh, splnění některých podmínek ve členských státech a chci zopakovat, že je potřeba, aby všechny členské státy byly v situaci, aby jejich vlastní systémy byly operativní pro propojení se systémem VIS. Pokud bude centrální systém eh, fungovat dobře, a na straně druhé dojde ke zdržení na straně českých států, tak bude zase potřeba ty lhůty prodlužovat. Paní Ludford se zmiňovala o olympijských hrách v Londýně a doufám, že se nám podaří dosáhnout pokroku do té doby, ale je představitelné, že by se Spojené království připojilo do systému SIS-1 ještě před zahájením olympijských her. Doufáme také, že se podaří naplnit huty i při udělování víz pro žadatelům. Víme, že chceme předejít eh, takzvanému visa shoppingu, kdy si žadatelé vybírají eh, konzulární oddělení, která jim vyhovují. Paní eh, Žanovské jsem chtěl říct v souvislosti s biometrickými daty a s kontrolou celého systému, že určitě budeme mít příležitost o tom hovořit podrobněji, ale samozřejmě, že Spuštění toho systému podléhá velmi přísným kritériím. Pan Kirkoup ehm, na něco podobného upozorňoval taky. A teď se dostávám k tomu, co říkal pan Coelho. Pan Coelho zná velmi dobře problematiku systému SIS-2 a já se pokusím mu odpovědět Eh, co budu moci a písemně mu odpovím na jeho zbývající otázky. Komise zahájila jednání se smluvními dodavateli a tato jednání se týkala dvou věcí. Jednak to byla objednávka mm, služeb a vybavení týkají se první fáze A na druhou stranu to byly jiné fáze projektu. Ta první fáze měla skončit v červnu, nicméně dodavatel upozornil, že specifikace příliš komplikuje realizaci toho prvního milestone, té kritické fáze. Nicméně se podařilo dodatelem podepsat smlouvu, která předpokládá splnění té první kritické fáze. Na základě první analýzy se podařilo prokázat, že zadání SIS 2 bylo dobře provedeno a že tedy je možné pokračovat práci. Tato analytická práce umožnila podniknout několik opatření na vylepšení. A je pravda, říkám to panu Coeliovi, ale říkám to také všem ostatním, že projekt, který se snaží vybudovat, je velmi složitý a není vždy jednoduché předpokládat všechny eventuality. I tak lze nicméně konstatovat, že jsme požádali o náhradu škody u dodavatele, to u toho konsorcia Julit Packard Stereo a Zažalovali jsme dodavatele o náhradu škody jednak za to, že nebyl schopen eh, dotáhnout eh, celý projekt do slibované fáze, do tedy operativních zkoušek. ale také za to, že nedodržel harmonogram vnitřních testů u systému VIS. Vše to věci se řídí stejnou smlouvou, takže náhrada škody eh, se může dělat stejným způsobem u systému SIS-2 a sis A celková náhrada škody je 3,5 milionu eur. Nicméně vyplacení té náhrady škody si ještě vyžaduje další analýzy eh, zatím odevzdané práce. A pokud dojde k, ke zdražení eh, celé zakázky, tak to povede k žádosti o dodatečnou náhradu škody. Chtěl bych říci, že v tomto okamžiku říci, že testy, které by se měly konat 11. listopadu u systému VIS a u systému SIS 2 je cílem ověřit v těch jednotlivých fázích do konce roku, jestli ta architektura systému je validní. A vzhledem tedy k těmto prováděným krokům není možné vám podat definitivní informace. Samozřejmě parlament eh, nám v tom může velmi pomoci, jednak může eh, vyvinout tlak na dodavatele. Já jsem se v tom angažoval osobně, ale uvítám vaši pomoc a doufám, že podobně jako u systému Galileo, i tady se mi podaří zachránit tyto dva projekty, protože jsou eh, technologicky velmi zajímavé a mohly by Evropě umožnit využívat velmi výkonné Eh, velmi výkonného systému, ale ještě o tom nemůže mít naprostou jistotu v tomto okamžiku. A samozřejmě, že uvítáme také, když eh, parlament vyvine tlak na členské státy. U VIS už došlo ke spoždění a to je také důležitá věc. To bychom si měli uvědomit, že několik členských států také zavdává příčinu ke prodlení. Doufám, eh, paní předsedkyně, že se mi podařilo odpovědět na co nejvíce otázek. Jsem naprosto k dispozici parlamentu a v budoucnu budu připraven vám podávat další informace o vývoji těchto dvou projektů, zejména těm poslancům, kteří se mě dnes eh, ptali na otázky. Děkuji, pane komisaři, za vaše odpovědi. A nyní na závěr tohoto rozpravy jsem obdržela tři návrhy na usnesení. Rozprava je ukončena a hlasovat se bude ve čtvrtek v 11 hodin. Kromě toho vám mohu oznámit, že další zasedání bude zítra 20. od 19. do 13. a pak od 15. do 21 hodin. Na pořadu, pořad jednání je najdete na intranetu či na dokumentech, které